ve 12 hodin. Dámy a pánové, dalším bodem pořádu jednání je otázka k ústnímu zodpovězení komisi dopady úsporných opatření na životní podmínky osob se zdravotním postižením. Spadá to pod výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Prvním řečníkem je zpravodaj paní Bereš Děkuji, pane předsedající, eh, paní komisařko, vážení kolegové. Eh, výbor pro zaměstnanost sociální záležitosti chtěl eh, vznést na tomto zasedání otázku týkající se dopadu úsporných opatření na životní podmínky osob se zdravotním postižením. A předtím, než budu prezentovat tuto otázku, tak bych vám chtěla říci, že Eh, mimo eh, eh, tuto budovu se velmi probírají dopady v rámci různých nevládních organizací, které, a tyto organizace se zabývají právě tím, jaký dopad mají úsporná opatření na život občanů s postižením. Přitom je jich eh, celá řada eh, mezi námi, je jich téměř 10%. A, a eh, přitom dosahují jenom přibližně 70% průměrné životní úrovně. A přejmenším čtvrtina mm, evropské populace se setkala s nějakým problémem v oblasti mentálního zdraví a někdy tyto problémy také mohou vést ke chronickým poruchám Eh, celá řada lidí trpí různými zdravotními postiženími a více než 20% eh, lidí má těžké zdravotní eh, postižení. Víme, že máme také částečně postižené, máme také postižené, kteří trpí dalšími různými postiženími. Taková je dnešní situace. A přitom Evropská unie má celou řadu nástrojů, které vy máte na starosti, paní komisařko. Například je to listina základních práv, tam v článku 1 se říká, že lidská důstojnost je ne spochybnitelná, ale tam článek 21, kde se říká, že diskriminace založená na zdravotním postižení odporuje eh, evropskému právu a nebo v článku 26 se uznává to, že je potřeba zajistit eh, sociální a profesní integraci osobám s postižením a eh, zapojení do každého života eh, společenství. Chtěla bych také připomenout komisi, že v prioritách strategie do roku 2020 se také hovoří o tom, že osoby s postižením mají mít garantovány veřejné služby a e, asistenci. V tom stejném sdělení komise také uvádí, že je potřeba se postarat o to, aby osoby s postižením se mohly plně podílet na životě společnosti, aby se odstraňovaly administrativní překážky, aby byly nabízeny e, kvalitní služby, včetně e, individualizované pomoci. Tak bylo by také potřeba, aby osoby s postižením měly zajištěný důstojný Eh, příjem. Eh, Evropský parlament na to reagoval prostřednictvím zprávy, kterou vypracoval Adam Koza. To bylo 25. října 2011. Nicméně, co můžeme dnes konstatovat? Dnes eh, konstatujeme, že politika úsporných opatření jenom zkomplikuje situaci, která již je tak velmi obtížná pro osoby s postižením, protože omezování veřejných výdajů dopadá právě na oblast zdravotnictví a na Eh, péči o osoby s postižením. Tím se výrazně redukuje mobilita lidí, tím se komplikuje inkluze do společnosti. Víme, že mm, cílem strategie do roku 2020 bylo také dosáhnout eh, míry zaměstnanosti 65 eh, a o 20 milionů snížit počet osob, které jsou ohroženy exkluzí, tedy vyloučením nebo chudobou. A když hovoříme o osobách eh, s postižením, tak si musíme uvědomit, že to jsou právě oni, které eh, mají nejhorší postavení na pracovním trhu. Chceme také eh, zajistit rovné podmínky pro všechny. Je to jedna z hlavních hodnot Evropské unie. Chceme jim také nabídnout možnost se plně realizovat v životě a proto by Evropská unie měla být solidární a měla by jednat ve prospěch osob s postižením. A proto je nezbytné, aby Evropská komise byla konsistentní a jednala v souladu s tou strategií, kterou sama navrhla a kterou Evropský parlament podpořil. Možná, že i Evropský parlament by měl eh, přispět k identifikaci těch opatření, která by se měla provádět. Takže se musíme podívat eh, na to, co už eh, Evropský parlament přijal jako doporučení Eh, to se eh, objevilo ve zprávě kolegyně Lambert, eh, kde se to hovořilo o přístupu k péči těch nejzranitelnějších v naší společnosti. Tolik tedy k naší otázce. Děkuji vám. A nyní bych chtěl poprosit paní komisařku Reding, aby odpověděla na tuto otázku. Děkuji vám, pane předsedající. Já bych chtěl říci paní zpravodajce, že její eh, sdělení bylo eh, vyslyšeno s velkou pozorností. Evropská komise se blíže podívá nejenom na to, co jí parlament eh, říká, ale také se podívá na to, co parlament si přeje. Já si myslím, že v mnohých směrech chceme stejnou věc. Jde o dodržování základních práv našich občanů a věc. Já bych chtěla ujistit eh, tento parlament, že v tomto roce ještě předložíme návrh legislativy, která se bude zabývat eh, přístupem, accessibility, přístupností. To všechno je už eh, připravováno a brzy se to dostane na pořad jednání. Naprosto souhlasím se spravodajkou, když mluví o ekonomickém propadu a stárnutí populace, protože tyto věci spolu souvisejí. A znamená to velký tlak na systémy sociální ochrany. Takže financování sociálních služeb je stále obtížnější a současně velice dobře víme, že je nutné najít nové impulzy pro růst a proto je také relevantní zaměstnanost všech sektorů populace. A sem patří i zaměstnanost osob se zdravotním postižením. A také všichni víme, že osoby se zdravotním postižením čelí většímu počtu překážek než ostatní části populace. A to i v době růstu. Představte si to tedy v době, kdy jsou problémy méně zaměstnaných, méně vzdělaných než ostatní Evropané. Je to ještě umocněno ekonomickou krizí. Určité skupiny obyvatel jsou stále zranitelnější a hrozí jim vyloučení. Chtěla bych citovat studii, kterou v nedávné době zadala Evropská nadace, konzorcium Evropských nadací pro lidská práva a zdravotní postižení. Ta zdůrazňuje, že snížení výdajů na sociální zabezpečení a sociální služby může vést k nepoměrnému zvýšení počtu osob se zdravotním postižením, kteří přijdou o práci. Takže to není horizontální vazba, ale je exponenciální. A nesmírně to poškozuje tuto část obyvatel. To nadační centrum se eh, zkoumalo šest států, Irsko, Řecko, Portugalsko, Španělsko, Maďarsko a Spojené království. Jsou to všechno členské státy, kde došlo k hospodářskému poklesu a je zjevné, že Evropská unie nemůže přehlížet tento exponenciální dopad na osoby se zdravotním postižením. možná také víte, že v evropském semestru doporučení pro konkrétní země v případě Estonska, Dánska a Nizozemska často odkazovala na záležitosti spojené se zdravotním postižením v pracovních dokumentech. Víte, že komise teď pracuje na doporučeních pro cyklus pro rok 2013 a já myslím, že se to nezlepšilo, naopak. Pro nás je zdravotní postižení průřezová otázka a opravdu se snažíme tento problém, tuto situaci v naší společnosti promítnout do všech našich politik. Mohla bych uvést třeba strategii Evropa 2020 a strategii pro růst. To je jeden příklad z mnoha. A právě také proto balíček o sociálních investicích, který byl nedávno přijat, zdůrazňuje, že členské státy musí investovat do služeb, které posilují lidský kapitál, zvyšují kapacitu, schopnost lidí zapojit se do ekonomiky a do společnosti a posilují schopnost lidí vypořádat se s riziky. A právě proto také návrh, který komise připravila v souvislosti s nařízením o Evropském sociálním fondu zdůrazňuje přístup k vysoce kvalitním službám, včetně zdravotní péče, sociálních služeb obecného zájmu. Je to jedna z šesti investičních priorit a patří tam také zpracování integrovaných zdravotních služeb a služeb sociálního zabezpečení, což brání v institucionalizaci nejzranitelnějších skupin, protože to je další problém. Myslím, že už jsme o tom mluvili několikrát. I v této sněmovně. A je tady jasná logika trhu sociálních služeb. Mluvíme o logice sociálního trhu nebo trhu sociálních služeb, ale to se také musí integrovat protože je možné rozvíjet určité segmenty této ekonomiky sociálního trhu. A já chci zmínit takzvaná správná pracovní místa. Pracovní místa v sociálním sektoru a ve zdravotnictví. Ty jsou hlavním motorem pro růst pracovních míst. A chci také zmínit zelená pracovní místa v zelené ekonomice, pracovní místa v digitálních službách. I tady máme skutečné možnosti růstu a každoroční analýza růstu za rok 2012 doporučuje, nebo komise tam doporučuje, iniciativy, které by napomohly vývoji těchto sektorů. Řekla bych vám čísla za takzvaná správná pracovní místa. 22 milionů osob pracuje v roce 2010, 1,5 milionů se zřejmě připojí do roku 2020, což bude představovat 10 všech zaměstnaných osob v EU. Zdravotnictví a sociální služby představují 5 až 13 HDP a znamená to přidanou hodnotu 800 miliard eur ročně v evropské ekonomice. Já vím, že tento parlament mi jistě a správně řekne, že platby na tato pracovní místa jsou pod velkým tlakem. To je možná pravda, ale já myslím, že se musíme zamyslet nad tím, jak rozvíjet tato pracovní místa a pracovní místa, která souvisejí s integrací osob se zdravotním postižením. Také se musíme zamyslet nad daňovou politikou, protože v celé řadě členských států jsou daňové pobídky, aby podniky mohly zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, aby je pouzbuzovali k tomu, aby vstoupili znovu na trh práce nebo na mě zůstali. A to mě znovu přivádí k evropské legislativě, ze které vychází většina naší činnosti v této oblasti. Jde o směrnici Rady 2007 8. Obecný rámec pro rovné zacházení. Byla transponována do vnitrostátního práva ve všech členských státech a členské státy jsou odpovědné za aplikaci, za uplatňování této legislativy v jednotlivých případech. Komise sleduje, jak členské státy tuto směrnici rady uplatňují ve svém vnitrostátním právu. V roce 2013, to znamená letos, připravím zprávu o implementaci této směrnice a tu zprávu pak zcela jistě projednáme v parlamentu. Chtěla bych také něco říct umluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením. Víte, že Evropská unie je členem této umluvy, stranou této umluvy a já neustále vybízím členské státy, aby se připojili k této umluvě OSN. A letos také komise zveřejní první zprávu pro příslušný výbor OSN o tom, jak EU plní své závazky podle úmluvy. A současně posoudíme pokrok v implementaci Evropské strategie pro osoby se zdravotním postižením. Tu také zpravodajka zmínila. A já jsem říkala, že v polovině tohoto roku navrhneme právní rámec pro přístupnost a já myslím, že to bude velmi důležité. Nejenom pro osoby se zdravotním postižením, ale také pro starší osoby. Mnohokrát děkuji, paní komisařko. Děkujeme za velice podrobnou zprávu. Rád bych vás informoval, že vy máte hovořit pouze tři minuty a proto máme tak trošku časové problémy a já tlačím na kolega, aby zkrátili své příspěvky. Jenom taková poznámka na okraj. Ještě jednou děkuji. A teď na dvě minuty pan Koša. Děkuji za udělení slova milé kolegyně, milí kolegové, paní Redingová. Chci být eh, velice konkrétní. Eh, vyzývám komisi, aby strategie eh, evropských práv osob se zdravotním postižením byla zrevidována. Eh, zprávy z roku 2012 by do toho měly být také zahrnuty. Víme, že situace lidí s zdravotním postižením se ve všech zemích Evropy zhoršila. Ta, situace, eh, ta eh, rozprava přichází ve správnou dobu. Ovšem měli bychom hovořit také o dlouhodobých strategiích, jako například o strategii Maďarska. Téma o institucích s mnoha lidmi, kteří mají zdravotní postižení. Další téma. V rámci zaměstnanosti musíme udělat daleko více, zejména pro osoby, které žijí s silným zdravotním postižením, aby tyto osoby měly také možnost eh, pracovat na příslušných pracovních eh, místech, na chráněných pracovních místech. Eh, mnozí lidé se zdravotním postižením byli vyloučeni z trhu práce. Tito lidé ovšem potřebují pracovní místa, která jsou šita na míru. A podniky, které zaměstnávají tyto osoby, nemají dostávat automaticky podporu. Co potřebujeme, to jsou e, služby šité na míru pro občany se zdravotním postižením. Další téma je začlenění. Sociální začlenění by mělo začínat již e, v primární škole přístup eh, na pracovní místa nebo k pracovním místům eh, Ať hovoříme o jakémkoliv druhu postižení, tak eh, přístupnost pracovního místa nestojí víc než náklady na iPhone. Bez vhodného přístupu na pracoviště takové pracovní místo nemá příliš velkou cenu pro takovéto osoby. Při Jeden příklad ještě. E, v jednom případě krize se poskytlo 700 miliard eur pro stabilizaci e, finančního sektoru. A co z toho máme nyní? 270 tisíc e, duševně postižených lidí se vydalo na uli- do ulic. Chtěl jsem poukázat na to, že to není ta správná cesta. Správná cesta jsou aktivní přístupy a začlenění osob se zdravotním postižením. Minutes, Madame Děkuji a nyní na dvě minuty paní Genč. Vážený pane předsedo, hovořili jsme velmi často o tom, že dopady eh, hospodářské krize se nejvíce dotýkají eh, postižených mm, lidí. Charta eh, lidských práv hovoří o tom, že mají být chráněni eh, lidé s zdravotním postižením a středem eh, evropské strategie nebo Středem zájmu eh, strategie 2020 eh, se mají stát také lidé se zdravotním postižením. Zkrácení veřejných výdajů nemá znamenat eh, to, že osoby se zdravotním postižením nebudou začleněny do trhu práce. Jde o to totiž, že i invalidní důchody byly zkráceny. Lidé potom zůstávají bez jakéhokoliv finanční podpory. Proto vyzývám všechny instituce, aby ještě jednou přeskoumali, jakým způsobem jsou zkrácením evropského rozpočtu eh, také diskriminovány osoby se zdravotním postižením. Eh, měly by se, měly by se zvážit opatření, jak toto zkompenzovat. Děkuji. Once again. Na dvě minuty má teď slovo paní Háken. Paní komisařko, na žádné konferenci o zdravotních postiženích v Evropské unii moje kolegyně Valerie Moon velmi eh, jednoduše řekla, že osoby se zdravotním postižením jsou vždycky více ohroženy chudobou a je více pravděpodobně, že budou žít v chudobě. Nicméně v eh, v kontextu úsporných opatření se v té chudobě ocitnou nevyhnutelně. Víme, že ten dopad je velmi vážný na osoby s postižením a proto by komise a členské státy měly přijmout proaktivní opatření pro to, aby ti, kteří žijí s postižením, nebyli více marginalizováni. A proto také výbor pro zaměstnanost požaduje přijetí sociálních eh, ukazatelů v rámci evropského semestru. My jsme v Irsku zažili obrovské škrty služeb, například pro osobní asistenty a také eh, <clears throat> se, se škrtal příspěvek na mobilitu, což eh, těm lidem, kteří se obtížně pohybují, měli šanci se aspoň trochu zapojit do života společnosti. Těmi škrty teď <clears throat> se vracíme o mnoho let zpátky a e, podkopáme tím to, co jsme pracně budovali. Konkrétně bych se chtěl zmínit o několika otázkách. Osoby s postižením budou považovány za břemeno pro stát. Na rovném zasedání výboru zaměstnanosti jsme měli zástupce z Belgie, který hovořil o převládající mentalitě, kdy lidé považují Eh, osoby například na vozíčku za někoho, kdo jenom eh, <clears throat> využívá jejich eh, příspěvky. Víme, že pečovatelé, zejména rodinní pečovatelé, jsou teď mnohem více zatíženi a seškrtané sociální dávky a vyšší nezaměstnanost mezi osobami s postižením povede k tomu, že mnohem více z nich teď bude žít v chudobě. Děkuji na jednu minutu paní Lambert. <clears throat> Já velmi vítám eh, možnost eh, se vyjádřit k těmto eh, otázkám. Všichni víme, jak vypadá se zaměstnaností v Evropě, ale mladí lidé s postižením jsou asi v nejhorším možném postavení a obtížně se jim získává jakékoliv první místo. Takže návrh o přístupnosti, o kterém tady byla řeč ze strany komise, by byl velmi vítán ale my bychom také přivítali, kdyby se mnohem striktně vynocovala směrnice o <clears throat> nediskriminaci. Víme, že i ve státech, které jsou na tom eh, nejlépe, eh, existuje diskriminace a jak říkala moje kolegyně Hákin, tak je teď čím dál tím více informací o tom, že lidé s postižením se jsou předmětem Eh, <clears throat> nepřátelských reakcí. Dvě třetiny například v jednom průzkumu v Británii eh, se přiznali, že eh, se dívají negativně na, a to stouplo o 40% a to konce se k tomu vyjádřili i, i seriózní tisk. Takže tady dochází k velmi krátkodobému ekonomickému uvažování, které bude mít obrovské dlouhodobé dopady. Děkuji vám a teď na minutu a půl pan Murphy. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se chopil iniciativy spolu s celou skupinou osob s zdravotním postižením, abychom posunuli tuto debatu, abychom zdůraznili tu krutou realitu, dopad politiky úspor. Ten dopad je nepoměrný pro osoby se zdravotním postižením a je mezi nimi vyšší nezaměstnanost, škrtá se veřejná podpora a podpora pro samostatný život. V celé řadě škrtů jsme v Irsku viděli také škrty například grantů pro mobilitu. Tyto politiky úspor neznamenají jenom potíže navíc. Je to porušování lidských práv, podle mého názoru. Hnutí osob se zdravotním postižením celá desetiletí boje proti institucionalizaci a za právo eh, na důstojnost a respekt. Lidé se zdravotním postižením musí mít možnost plně se zapojit do společnosti, musí mít základní práva, právo pracovat, právo mít rodinu, právo vzdělávat se. To všechno je ohroženo. Lidé s postižením nejsou pasivní oběti. Odvážně bojují. V Irsku byla například kampaň proti škrtům podpory těm, kdo se o někoho starají doma. Všechny tyto věci nejsou nevyhnutelné, je to politická volba. Politický establishment v Evropě se rozhodl, že bohaté a privilegované postaví nad ty, kdo mají nějaké potíže. Bohatství velkých podniků v Evropě musí zůstat nedotčeno a je potřeba zaplatit všechny dluhy na úkor sociální oblasti. Děkuji a nyní minuta a půl paní Gál Pelč. Děkuji, vážený pane předsedo. Vážená paní komisařko, úpravy a mezinárodní povinnosti eh, ukazují pozitivním směrem, ale to je pouze ve výkladní skříni. Eh, je to eh, politika výkladní skříně a implementace ta pokulhává. Existují mezery a potřebujeme sociálně politickou reformu v oblasti zdravotní politiky, a také v oblasti politiky vzdělávání. Maďarsko Pracovalo eh, před deseti lety 14 eh, osob se zdravotním eh, postižením, dnes je to 30 ale jejich práce není konkurenceschopná. Proto vlády nesou velkou zodpovědnost. Potřebujeme dávky eh, pro podporu pečovatelských služeb, ale ty nestačí. Eh, jsou to pouze podněty eh, pro neaktivní přístup. Je třeba vytvořit nové podmínky pro to, aby osoby se zdravotním postižením měly správný a spravedlivý přístup k práce. Musíme proto vytvořit dobré podmínky a Stejně tak je musíme být eh, nápomocni při získávání eh, příslušných eh, zdravotních prostředků. Je zde ještě celá řada věcí, která musí být učiněna. Toto téma je i nadále vysoce aktuální a potřebujeme konkrétní řešení. Děkuji. Madame Costello. Děkuji a nyní na minutu paní Kostelo. Pane předsedo, paní komisařko, asi 16 obyvatel Evropské unie žije s postižením. Zaměstnanost osob s postižením je asi 45 a nezaměstnanost je nejméně dvakrát vyšší než pro osoby bez postižení. Chudoba mezi osobami s postižením je o 70 vyšší než průměr. V Evropě lidé s postižením jsou nepoměrně postiženi škrty, zvlášť v takových zemích jako je Irsko zatím věnujeme na evropské úrovni nedostatečnou pozornost trojce nebo dopadu těchto opatření na osoby s postižením. Paní komisařko, chceme vědět, jak může komise zajistit, že potřeby osob s postižením se projeví i v makroekonomických pokynech, aby se zabránilo diskriminaci. Co udělá komise, aby zajistila, že členské státy schválí a přijmou aktivní politiky zaměstnanosti, aby umožnili lidem s postižením vstoupit na trh práce a zůstat na něm? Můžeme využít ten sociální balíček z poslední doby, abychom zabránili marginalizaci osob s postižením, abychom jim eh, pomohli zapojit se do života společnosti. Paní komisařko, máme povinnost aktivně se nějak postarat o to, že tito lidé budou platnými členy naší společnosti a jejich základní práva budou integrováno. Děkuji a nyní na minutu a půl paní Jordan. Evropský podárek o letošním 8. marcu je... Da, vážené dámy a pánové, evropské zaměření s ohledem na 8. Eh, březen. Zde se jednalo o rovnost příležitostí. Ovšem krize v roce 2008 eh, údajně eh, postihla pouze muže, ale je to krize, která trvala až do roku 2010 a postihla také ženy. Ovšem nikdo nehovoří o osobách se zdravotním postižením. Je to problém krize. V hospodářské soutěži zvítězí ten, kdo je agresivnější, kdo je úspěšnější a stejně tak je to na trhu práce. Proto jsou postiženy vždy nejcitelnější skupiny, nejzranitelnější skupiny obyvatelstva. Eh, mm, ve Slovinsku máme 25 osob se zdravotním postižením a nesmíme zapomenout, že jedna z eh, nejdůležitějších hodnot Evropské unie je solidarita. Potřebujeme více disciplíny, nesmíme spotřebovávat více, než vyrábíme, ale zátěž musí být také spravedlivým způsobem rozdělena. Musíme se postarat o to, aby ti, kteří potřebují největší ochranu, nesli eh, největší zátěž krize. Eh, lidé si zaslouží důstojný život. Eh, musíme si vytýčet následující cíle. Nižší nezaměstnanost, spravedlivou práci za spravedlivou mzdu a podporu solidarity. To je nejsilnější eh, záruka dobrého státu. Prosím, pan Howard. Děkuji. Lidé v Noriči uspořádali demonstraci v pyžamu, aby protestovali pro e, seškrtání péče které to jim brání, aby se vůbec mohli dostat do svého domu. Eh, jedna čtvrtina osob s postižením teď ztrácí nárok eh, na příspěvek na bydlení a na životní náklady, po té, co byl přeskoumány zdravotní stav, mnoho z nich bylo donuceno k sebevraždě a teď naše vláda zavádí i daň z ložnice která se dotkne více než 30 tisíc eh, mých eh, eh, voličů. Dotkne, tyto škrty se dotknou 8 procenta, 8% procent obyvatel, ale přitom to bude přes 29% procent veškerých škrtů. Tyto služby, o které lidé přijdou, budou znamenat, že lidé budou denně z toho, že musí zůstat ve svém domě. Já si myslím, že ta vláda není Eh, schopna se postarat o své občany, protože mnoho lidí tím ztrácí vůli dál žít. Děkuji neď na minutu a půl paní Estera Sferagut. Děkuji, pane předsedající. Dopady krize, jak tady bylo řečeno, eh, se týkají všech, ale zejména se dotýkají těch zranitelnějších, zejména eh, lidí s postižením. To protože kolikrát se znásobí diskriminace, kterou zažívají. A přitom bychom eh, se měli postarat, aby k tomu nedocházelo. Umluva OSN o právech eh, osob s postižením byla velmi důležitým výdobytkem ale to nebyl konec, pouze začátek dlouhého procesu a proto je potřeba, abychom eh, nedovolili, aby eh, tato diskriminace přetrvávala. Lidé s, s postižením by eh, neměli přijít o tyto výdobytky poslední doby, neměli bychom je ponechat vlastnímu osudu. Je potřeba abychom jim zajistili sociální a kulturní práva a všechna tato úsporná opatření by měla být pouze dočasná a neměla by eh, problematizovat eh, požívání těchto práv. OSN také eh, říká, že je potřeba garantovat lidská práva všech bez ohledu na eh, postižení. Článek 24 eh, to říká velmi jasně. A když hovoříme o práci, tak musíme mít na paměti také inkluzivní vzdělávání. Eh, a proto bych chtěla požádat paní komisařku, aby pracovala na těchto opatřeních a tak aby eh, tato úsporná opatření nevedla k seškrtávání péče. A nyní, dámy a pánové, by měla začít eh, procedura Catch the Eye. Přihlásilo se 12 eh, řečníků. O slovo máme pouze pět minut. A celková doba pro naše rozpravu byla vyrazena pouze do 11. Už teď máme více než čtvrt hodiny spoždění což znamená, že Vydám slovo jenom těm, kteří ještě nemluvili debata hm, paní pane Dnešní rozprava je velice důležitá pro veřejné mínění. Chtěli bychom upozornit na to, že osoby se zdravotním postižením eh, mohou být eh, vyloučeny ze společnosti. Eh, týká se to nejenom rozpočtu Evropské unie, ale také rozpočtu jednotlivých členských států, kde došlo ke seškrtávání podpor bylo řečeno, že osoby se zdravotním postižením nesmí být omezovány, co se týče jejich práva eh, na práci a také přístupu k eh, nejrůznějším technologiím. Všechny orgány Evropské unie musí být zaměřeny na to, aby eh, zdravotně postižené osoby eh, měly stejná práva. Chtěla bych apelovat na komisi. Eh, členské státy musí mít taková řešení, aby opravdu mohli vyvolat nebo uvést v život evropskou strategii pro občany se zdravotním postižením. Prosím, madame Gedast. Děkuji, kolegové. V Irsku máme škrty a úspory už skoro půl desetiletí. Naše vláda se rozhodla, že zachrání banky na úkor našich občanů, daňových poplatníků. Když se na to podíváme, úspory znamenají, že musíme ušetřit peníze, které si nemůžeme dovolit vydat. Já chci upozornit, ano, upozorňoval jsem pana Rena, ten samozřejmě nemá čas na to, aby přišel za mnou nebo za našimi voliči, aby viděl, jaký dopad to má na osoby s postižením v Irsku lidé díky dávkám měli možnost žít nezávisle a společenství to za čtyři měsíce přestane a otázka je, jaký program to nahradí. Financování na pomoc v domácnostem se hodně snížilo a odhaduje se, že 40 důchodců s postižením nedostává žádnou podporu. Hodně se snížily také prostředky na pomoc dětem, které mají e, speciální potřeby. Ocenila bych odpověď paní komisařky. Děkuji. A nyní na minutu pan Šogor. a gazdasági válság negatv következményeinek enyhtése érdekében életbe léptetett meg. Negativní dopady eh, krize se dotýkají těch skupin obyvatelstva, kteří nejvíce potřebují pomoc a kteří se nedokáží eh, bránit. A proto by bylo dobře, kdyby komise vypracovala doporučení o tom, jak eh, naložit s tímto problémem a jak pomoci členským státům pomoci těmto lidem se zařadit na pracovní trhy a obecně do života společnosti. Já vím, že v mnohých českých státech Eh, jsou větší problémy v této oblasti než jinde, ale proto je potřeba, aby komise tomu věnovala zvýšenou pozornost. Neměli bychom připustit, aby právě tato skupina obyvatelstva trpěla nejvíce eh, v důsledku škrtu. Děkuji za slovo, pan předsedající. Děkuji za slovo, pane předsedo méně vzdělaní lidé, zranitelní, kterým hrozí vyloučení, lidé se zdravotními problémy, s fyzickými, duševními, ale především kombinovanými problémy, pokud mají jak fyzické, tak duševní postižení. To jsou právě lidé, kteří jsou nejvíc zranitelní a kteří v době krize mohou být jakýmsi prvním cílem. Přijdou o práci nebo se dostanou do chudoby už v době, kdy není krize, jsou ti lidé na hranici sociálních možností. A já jsem rád, že parlament dnes v 11 hodin 20 minut v noci jedná, navzdory pokročilé době, o této, tomto důležitém úkolu. Mě velice povzbudila slova paní komisařky, která ukázala, že Evropa také podepsala úmluvu OSN o osobách s postižením a že Evropská unie hledá rezervy, za jejíž pomoci by se mohla o tyto lidi postarat. Děkuji. Mnohokrát děkuji a nyní pan Papa Nikolau. Děkuji vám, pane předsedo. Na neštěstí je tomu tak, že dvě země, které mají zejména velké eh, hospodářské problémy, jako Řecko například, eh, trpí eh, těmito problémy. Diskriminují se lidé, ale nejen u nás, lidé, kteří potřebují zvláštní ochranu. Jeden příklad z Řecka míra nezaměstnanosti je téměř 27 eh, eh, Lidé s eh, zdravotním postižením je těch je 55 nezaměstnaných a je velice obtížné v době hospodářské krize najít práci pro někoho, kdo má, je nemobilní, je to téměř nemožné. Dnes hovoříme o sociálních otázkách a pak si myslím, že se musíme soustředit také na praktické otázky, to znamená na nalezení pracovních míst, protože velice často osoby se zdravotním postižením mají eh, dobrou kvalifikaci, která může posloužit společnosti. Děkuji. Paní Žuber, prosím. Obrigada. Em Portugal as pessoas com deficiência representam... Děkuji. Eh, v Portugalsku Máme zhruba 1 milion e, občanů se zdravotním postižením. Národní organizace v současné době e, nedávno e, zkoumaly úsporná opatření, která mají dopad na tyto osoby. Neexistuje žádná možnost pro osoby se zdravotním postižením Eh, patřičné péče. Eh, Národní zdravotní služba se o to nestará, zejména proto, že náklady jsou příliš vysoké. Eh, lidé s postižením nemohou být integrováni do trhu práce. Tito lidé mm, velice často trpí hladem. Opatření Evropské unie mm, vedou k tomu. Eh, Evropský parlament eh, se s, eh, sice o to snažil, ale umluva o lidských právech, ta je pošlapávána. Nehledí se vůbec na humanitární otázky. Děkuji. Tím uzavírám Catch the Eye. Já vím, že chcete protestovat, ale je mi líto. Já dodržuji všechna pravidla a dám slovo paní Redinkové na závěrečná slova. Děkuji, pane předsedo. Strategie EU pro postižení, kterou znáte velmi dobře, protože platí od roku 2010, pomáhá členským státům podpořit sociální začlenění. A i když právě členské státy odpovídají za poskytování zdravotních a sociálních služeb, Evropská komise jim pomáhá. Vezměte si například míru zaměstnanosti v souvislosti na, s autismem. Tam máme speciální program na pomoc členským státům, aby mohli integrovat tyto osoby s velice specifickým postižením do běžných pracovních programů a komise se snaží poskytovat řešení a osvědčené postupy členským státům ve velice specifických otázkách. Ale samozřejmě komise samotná musí také přispívat. A proto můj kolega Andor předložil balíček o sociálních investicích. Komise ho využívá k tomu, aby členským státům ukázala, že by měly investovat prostředky, které jsou k dispozici účinnějším způsobem ve vztahu k lidskému kapitálu a sociální soudržnosti. Ta strategie, na kterou se ptal pan Koza, bude přehodnocena letos a bude zpráva o uplatňování této strategie. Tento parlament ji obdrží. Budou tam pozitivní věci, ale bude tam také to, co se nám nepodařilo. A myslím nás jako Evropskou unii a členské státy. Ale samozřejmě my se snažíme využít strukturální fondy nejenom dnes, ale i strukturální fondy zítřka, protože máme regulační balíček o strukturálních fondech na období 2014 až 2020 a tam jsme učili několik opatření, která řeší potřeby osob s postižením. Mimo jiné, a na to se ptal jeden z poslanců, jde o přechod z instituce do komunity z hlediska poskytované péče a to je problém v celé řadě našich členských států. A jde také o tu přístupnost. Já už jsem říkala, že chystáme návrh. Strukturální fondy EU pomáhají členským státům v těchto oblastech a modely zaměřené na konkrétní potřeby a přístup k osobním asistentům také patří pod strukturální fondy, takže to je možné využít, aby bylo možné tyto věci financovat. Také jsem říkala, a mám, myslím to opravdu vážně, že se musíme znovu zamyslet nad posílením služeb v těchto oblastech, protože populace stárne a budeme hodně potřebovat služby. A také bude možné vytvářet nová pracovní místa. Já počítám s parlamentem, spolehám na parlament, aby nám a členským státům pomohl, aby tato pracovní místa přispívala k růstu a nebyla považována za minoritní pracovní místa. Jsou to velice důležitá pracovní místa. Děkuji zpravodajce, že ukázala prstem na velice obtížný problém a děkuji všem kolegům v tomto parlamentu, kteří se vyjádřili. Komise na tom s vaší pomocí bude dál pracovat. Mnohokrát děkuji, paní komisařko. Děkuji všem, kdo vystoupili. Děkuji tlumočníkům. Rozprava je uzavřena. Další zasedání bude zítra ve středu 13. od 9 do 2 a odpoledne od 3 do 23. Máte organizační připomínku, prosím? Pane eh, předsedající, já mám technickou připomínku. Vy jste si všiml, že jsem e, chtěla vystoupit. A když si eh, předsedající všimne této technické připomínky, tak to musí přijmout, takže jste eh, nejednal správně. A